Dobré odpoledne, eh, kolegové. Zahajuji odpolední zasedání. Eh, zápis eh, ze včerejší schůze jsou k dispozici a připomínky k němu jsou k dispozici. Má k tomu někdo něco? Ne, pokud ne, tak zápis.